qualche ora. Bene, allora possiamo cominciare. Pojďme tedy začít. No. Zahajuji dnešní zasedání výboru ITRE. Návrh pořadu jednání jste obdrželi ve svých složkách. Pokud nemáte žádné připomínky, tak ho budeme považovat za schválený. Není sdělení předsedkyně. Za prvé, je to rozhodnutí koordinátorů, které jsem učinila já společně se sekretariátem. A sice se počítá s tím, že by se konalo mezi, mimořádné zasedání, ale protože jsme neměli čas během řádného zasedání výboru a proto se 4. října mezi půl 11. a 12.30 bude eh, konat mimořádné zasedání koordinátorů. Bude se ho účastnit i pan komisař Ettinger a budeme hovořit o výsledcích zátěžového testu, který se, eh, by se měl do té doby konat. Je samozřejmé, že toto zasedání koordinátorů je přístupné všem poslancům. Jak už jsem řekla, bude to 4. října 10 hodin 30 minut až 12 hodin 30 minut. Mimořádné, mimořádná schůze koordinátorů, ale přístupné je to všem poslancům. Nyní ještě jedna věc k našemu dnešnímu pořadu jednání. hlasování o e, agentuře ENISA, přičemž s panem zpravodajem je pan Chichester, bude odloženo na příští zasedání. A další bod našeho dnešního programu. Opět e, se to týká pana Chichestra. Pan Chichester nás bude informovat o cestě delegace výboru ITRE do agentury ENISA v Heraklionu. Um, uh, Děkuji, já vám mohu podat následující zprávu, a sice, že delegace našeho výboru, která se skládala z eh, paní Andesiotě a Ivana Kalfina, Evelo Kalfina a mě, byla doprovázena panem Traugem ze sekretariátu a my jsme se vydali do Heraklionu, na návštěvu Enisy, to bylo v červenci. Větší část té návštěvy zabrala cesta sice, ale i tak jsme během své návštěvy tam se mohli zabývat celou řadou věcí. Jednak jsme dostali od agentury informace o její práci a asi stojí eh, za to říct, že během těch našich diskusí o novém mandátu a o podrobnostech eh, práce agentury, bychom někdy mohli zapomenout na eh, ty velmi pozitivní výsledky, kterých Enisa eh, v minulosti dosáhla. Pokud mám být konkrétnější, tak jde o to, jak identifikovat hrozby oblasti eh, internetového zločinu, zlepšovat odolnost eh, sítí vůči takovýmto útokům. Dále jde, eh, jak vytvářet týmy, které by měly rychle reagovat na případné hrozby. A potom jde také o ekonomické řízení a zprávu těchto sítí, těch eh, věcí je celá řada, v nich eh, ta agentura spolupracuje s komisí. To byla tedy jedna část naší návštěvy. Poté jsme si vyslechli prezentaci o, tom, o veřejných otázkách, což jsou témata, které souvisejí eh, s mandátem agentury, s její řídící strukturou, s řešením problémů, s logistikou, dopravou, eh, najímání zaměstnanců, jejich udržení a hodně detailů samozřejmě souviselo i s vymezením mandátu agentury, o jejímž eh, konkrétním znění teď jedná kromě nás tedy také komise a e, kyperské předsednictví. Během něhož by měl vzniknout ten nový mandát e, nad rámec toho, o čem jsme hlasovali v loňském roce. A už nebudu zacházet do žádných dalších e, podrobností, mohu odpovědět na vaše případné otázky. Jenom jsem chtěl dodat, že jsme měli ještě zasedání s zaměstnanci agentury, aby oni měli příležitost nám klást otázky a oni si připravili poměrně dlouhý seznam otázek už předem. My jsme se snažili to všechno odpovědět. Já bych chtěl poděkovat oběma svým kolegům za to, že se toho tak aktivně zúčastnili. Jedna obava um, související s umístěním té agentury, s její další budoucností. Tady zazněla tedy obava z budoucnosti, protože samozřejmě zaměstnanci té agentury jsou si vědomí, jsou si vědomí stejně jako jsme si vědomi my, že ten současný mandát eh, by měl vypršet eh, příští září. A to má samozřejmě obrovský vliv na to, aby si všichni uvědomili potřebu dosáhnout dohody o tom, jak ten nový mandát má vypadat. My jsme tedy se snažili na všechny ty otázky zodpovědět. Čímž nechci říct, že jsme měli odpověď na každou otázku, a také proto, že v současnosti vyjednáváme s kyperským předsednictvím. Na základě také zprávy našeho výboru. A úplně nakonec, eh, jedna věc, která úplně nesouvisí eh, s návštěvou naší delegace, eh, souvisí to s tím, že jsem měl formální schůzku s předsednictvím minulý týden, kde jsme diskutovali o tom, jak dále postupovat, kde jsme, sice jsme to ještě nefinalizovali, ale probrali jsme tam návrh harmonogramu pro neformální trialog a předsednictví nám nastínilo ještě ty nevyřešené otázky, které jsou upřímně řečeno pořád stejné. A vzhledem k tomu, že eh, a ten jeden problém také spočívá v tom, že v radě panují eh, poměrně rozdílné názory Kyperské předsednictví se snaží vytvořit pracovní skupinu, která by na tom dále pracovala a tím nám eh, dala příležitost diskutovat o těch věcech dále. My jsme také eh, minulý čtvrtek měli schůzku stínových zpravodajů, kde jsme se dohodli, že uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom tu diskusi posunuli dále a dosáhli dohody s přihlédnutím k našemu naší zprávě, kterou jsme tady velmi jasně, jasnou většinou odhlasovali. To je podle mě eh, všechno a pokud má někdo jakékoliv otázky, tak na ně rád odpovím. Grazie al collega Chichester, ci sono colleghi. Děkujeme, pane Chichestre. Má někdo nějaké otázky nebo komentáře k tomu, co pan kolega řekl? Vypadá to, že ne. Dobře. Pokud se k tomu nikdo další nehlásí, tak se podíváme na další bod. A samozřejmě, že poděkujeme panu Čičestrovi za veškeré informace. Děkujeme také stínovým zpravodajům, kteří bohužel nejsou přítomni. A nyní zpráva pana Peleta o zajištění bezpečnosti činností týkající se průzkumu a produkce ropy a zemního plynu na moři. Pane Belete, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu se snažit být co možná nejstručnější a hovořit co možná nejjasněji, tak abych, abych ponechal eh, co možná nejvíce eh, času na hlasování. Eh, děkuji všem kolegům za pozměňovací návrhy. Přišlo mnoho pozměňovacích návrhů. Jak víte, kolegové z výboru pro právní záležitosti a pro životní prostředí hlasovali o svých stanoviscích. Je to eh, více než eh, stanovisko, protože jsme v podstatě měli tuto zprávu ve společné gestci a v některých článcích jsme měli exkluzivitu eh, pro, a stejně tak exkluzivitu mělo Envy a Jury. Pokud jde o právní formu, tak nejprve zmíním to, že výbor Envy souhlasil s tím, že se to změní z nařízení na směrnici. Já se domnívám, že i v tomto výboru se tato změna setká se širokou podporou. Výbor Jury, výbor pro právní záležitosti, chce eh, zmínit eh, rozšíření platnosti směrnice o ekologické zodpovědnosti, což je samozřejmě velmi důležitá otázka. Paní předsedkyně, milí kolegové, dovolte mi, abych v tuto chvíli vyzdvihl nejdůležitější body, které byly zmíněny a které byly předloženy během minulých dní a týdnů. Nejprve eh, finanční jistota. A především jde o finanční technickou kapacitu provozovatelů s ohledem na eh, těžbu ropy a zemního plynu. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. Někteří se snažili o posílení eh, kapacity těch mm, provozovatelů a také o větší zodpovědnost za způsobené škody. Kromě toho je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které se zvlášť věnují eh, citlivému životnímu prostředí, ať už je to arktická oblast, anebo další citlivé oblasti, které spadají do Evropské unie. Paní předsedkyně, snažili jsme se předložit eh, eh, kompromisní návrhy. Příští středu budeme mít první zasedání stínových zpravodajů, budeme tedy pokračovat v této diskuzi a nepochybně jsme ochotni přijmout další podněty pro eh, toto zasedání během dnešního odpoledne. Zapojení pracovníků dostali jsme celou řadu podnětů od odborů, které působí v této oblasti. Musím říci, že eh, jsme eh, se trochu zlobili kvůli zmíněné nepřítomnosti při, prvním na, při vyjednávání o prvním návrhu komise. Já sám jsem tedy předložil několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly zapojení pracovníků. Stejně tak učinili i jiní kolegové, to znamená, že k tomu byly předloženy návrhy. Nemyslím, nemyslím si, že by ty návrhy byly kontroverzní, ale nepochybně si rád vyslechnu eh, vaše názory, pokud jde o zapojení pracovníků a tripartitu. Třetí věc. Úloha EMSI. Agentury pro námořní bezpečnost. Na úlohu agentury EMSA se názory liší. Samozřejmě, že je to evropská agentura, to znamená, že je to agentura vytvořená na evropské úrovni a tak by měla být koncipována. V rozšířeném mandátu MC, a já věřím, že většina kolegů o tom ví, že většina kolegů ví, že na Radě pro dopravu byl odhlasován nový mandát pro agenturu EMSA a já si myslím, že to musíme vzít úvahu, musíme vzít v úvahu její rozšíření mandát, a to především pokud jde o roli, kterou by měla EMSA sehrát e, při e, reakci na mimořádné události. Několik kolegů, především ve výboru Jury a Envy, navrhuje, aby agentura EMSA prováděla také průzkum a inspekce, aby měla dohled nad eh, národními orgány a pravidly, která ta, tyto národní orgány přijmou. Což je samozřejmě zásadní rozšíření její role. Nechci říct, že bychom byli proti tomu, nicméně si myslím, že o tom musíme diskutovat a musíme se na to podrobněji podívat. Otázka tady zní, jak smířit ambiciozní roli EMSI, pokud jde o produkci ropy a zemního plynu na moři a také pokud jde o rozpočtovou proveditelnost, proveditelnost celé věci, protože můžeme odhlasovat to či ono, ale vždycky je důležité, aby to bylo možno realizovat v rámci rozpočtu někdy v této souvislosti hovoříme o těch papírových tigrech, tedy o tom, co se navrhne pouze na papíře, a to by určitě nemělo smysl. To znamená, že navrhuji, abychom se v rámci diskuze věnovali roli agentury EMSA. Další bod. Verifikace. Verifikace uh, druhých stran třetích stran. To znamená, že musíte eh, verifikovat, že eh, určitý subjekt je součástí velké ropné společnosti, že je tedy autonomní v rámci eh, stejné skupiny. Já společně s dalšími kolegy jsme navrhli, abychom oblast působnosti pro prověření nezávislosti byla rozšířena. Byl jsem přesvědčen, a také to přiznalo několik regulátorů, že, takzvané druha, že takzvaná verifikace druhé strany může být e, správný způsob verifikace nezávislosti. Nemusí to být nutně verifikace třetí strany, e, to znamená někoho, kdo je mimo ropnou společnost. Může to být tedy ta verifikace druhé strany, i to může být nezávislý proces. Jde o to, aby e, byl subjekt, který provádí tu verifikaci, nezávislý. To je ta nejdůležitější věc. Dovolte mi, abych eh, vás v tuto chvíli upozornil na skutečnost, že v rámci Rady se souhlasem komise se eh, tedy prosadil eh, ten základní pojem třetí strany. Musíme tedy Eh, nemusíme mít nutně eh, verifikaci třetí strany. Velmi důležité je pouze to, aby eh, ten subjekt, který verifikaci provádí, byl nezávislý. Další otázka, paní předsedkyně. Standardy pro globální operace, to znamená pro operace, které jsou prováděny mimo Evropskou unii. V článku 18.6 návrhu komise je tato otázka zmíněna. Eh, celá řada kolegů v různých výborech a také v našem výboru očekává, že tu budou tedy eh, že společnosti, které mají svoje sídlo v, Evropskou, v Evropské unii, oni budou operovat na základě celosvětových standardů. Samozřejmě to není vůbec jednoduchá otázka. A mnoho kolegů i v našem výboru chce, abychom stanovili povinnost pro eh, společnosti, které působí v této oblasti, aby používali stejné standardy i mimo Evropskou unii, jak tedy vně, tak uvnitř Evropské unie. Jde o to, jestli máme dostatečnou kompetenci, abychom tedy stanovili povinnost těchto provozovatelů, těchto uh, společností. Uh, otázka zní, jestli to tedy uh, musíme činit my, jestli to není na zodpovědnosti sektoru samozřejmě, že i o tom eh, tady můžeme diskutovat. Tak konečně poslední věc, který chci zmi- poslední věc, kterou chci zmínit, paní předsedkyně, definice. Samozřejmě, že to byl návrh nařízení. Eh, na začátku je celá řada definic, které jsou klíčové, provozovatele a další věci, další prvky, které je potřeba v této souvislosti definovat. Mám k tomu jednu jedinou poznámku a řeknu to velmi stručně definice toho, co je závažná, mimořádná událost, závažná nehoda. Já si myslím, že na to bychom se měli podrobněji podívat, protože v, e, v nedávné době e, došlo tedy došlo e, tedy k nehodě Elgin a nyní se tedy tato nehoda Eh, znovu probírá, protože podle té definice komise by se tato nehoda v Elginu nepovažovala za mimořádnou nehodu. Takže to musíme ještě uh, probrat. Samozřejmě, že tam zatím probírají, probíhají vyšetřování, ale nepochybně se musíme podívat na definici těch mimořádných uh, nehod, protože mm, to stojí uh, další úvahu. Uh, Samozřejmě, že bychom mohli mít ještě celou řadu dalších poznámek, které by se týkaly zodpovědných orgánů, příslušných orgánů, eh, arktických oblastí. Eh, minulý týden se v Česku objevilo, že po hlasování eh, ve výboru ENVY se ukázalo, že výbor pro životní prostředí podpořil zákaz této činnosti těžby ropy v arktické oblasti. Nicméně v úvodním ustanovení 40 kde členové výboru ENVY mají exkluzivní kompetenci, je formulován eh, vyváženější přístup. Trochu to vysvětlím. Je tu řečeno, že dokud nemůžeme garantovat přísluš, přiměřenou reakci, neměly by být poskytovány autorizace nebo povolení pro e, eh, takovou činnost v arktické oblasti. To znamená, že na jedné straně výbor Envy hlasoval pro moratorium a na druhé straně v tom úvodním ustanovení je trochu při, e, přiměřenější, skromnější přístup. Pokud se nemýlím, tak je tu ještě jedno, jedn, jeden konkrétní pozměňovací návrh, který e, také se vyslovil pro e, moratorium těchto těžebných prací v oblasti Arktiky problematické. To znamená, že to je další věc, o které můžeme diskutovat. To je tedy všechno, co jsem chtěl říci na počátku. Eh, skončím, paní předsedkyně, a velmi se těším na vaše návrhy, na vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní má slovo paní Uskok. Děkuji. Uh, thank you, Madam Chair. Mr. Skinner sends his apologies. For... Eh, děkuji, pan Skinner se omlouvá, že tady dnes být nemůže, takže já ho nahrazuji a pokusím se vám um, říci, jaké je jeho stanovisko ke zprávě pana Beleta. Pan Skinner je toho názoru, že spolupráce byla velmi konstruktivní, jak se zpravodajem, tak s ostatními stínovými zpravodaji. A těší se také na zástupce ze skupiny ECR. Jak asi všichni víte, vzhledem k tomu, že ve Spojeném království je velký eh, zájem, také v Norsku, o tuto zprávu, tak je potřeba dbát na eh, eh, zájmy všech členských států, včetně těch, které hraničí s touto oblastí, včetně Arktického moře, Severního moře. Stejně jako pan zpravodaj, i my jsme rádi, že bylo dosaženo dohody o otázky toho, jestli to má být ve formě nařízení nebo spíše směrnice. Pan Skinner si eh, také myslí, že teď už jsou téměř všichni spokojeni eh, s textem pana zpravodaje, takže eh, by to měla být spíše směrnice než eh, ta původně, to původně navrhované nařízení. S tím tedy souvisí i řada pozměňovacích eh, návrhů. Skupina SAD eh, má také velký zájem na účasti ve schvalování a proto jsme předložili pozměňovací návrhy, které se kladou za cíl zahrnutí volených zástupců pro otázky bezpečnosti. Na tom bychom se eh, měli eh, dohodnout. Vicky Ford eh, předložila velmi velký počet pozměňovacích návrhů. Některé z nich podpořit můžeme, ale u toho zbytku se tím budeme muset dále zabývat s tím, jak se bude blížit hlasování na výboru. Pan Skinner chce dále říci, že je důležité, abychom jako výbor vyslali signál, že až přijde na jednání na radě, že eh, budeme chtít co nejvíce sladit eh, stanovisko jak výboru pro životní prostředí, tak výboru ITRE. Také vzhledem k otázce odpovědnosti za případné škody. Pan Skinner se tedy těší na další diskuze setkal se také, setká se také s eh, státním tajemníkem Norska pro těžbu ropy. Potom eh, by měla proběhnout ve středu zkuska stěnových zpravodajů, kde se ještě budou probírat nevyřešené otázky. Děkuji za pozornost. Grazie. A chiesto la parola a Monsieur Jadot, prego. Děkuji mnohokrát ani má slovo pan Žado. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. E, já tady hovořím za Mišel Vazi, který je stínovým zpravodajem v této zprávě. Omlouvám se e, před zpravodajem, protože jsem si nemohl vyslechnout jeho odvěď. Nebudu si moci vyslechnout jeho reakce, ale mám tady sebou můj tým, který si ho vyslechne. Co se týče otázky nařízení nebo směrnice, my se domníváme, že by bylo lepší zůstat v duchu nařízení, jak navrhuje komise, ze dvou důvodů. Myslím si, eh, že to vedlo komisi eh, k návrhu, aby to bylo nařízení, protože členské státy dnes E, mají e, své vnitrostátní politiky v námořní bezpečnosti, ale že kdyby to bylo nařízení, e, bylo by umožněno, aby ve všech členských státech se postupovalo stejně v této otázce. Jinak riskujeme, že budeme mít velice rozdílnou situaci uvnitř jednotlivých, mezi jednotlivými členskými státy. A třeba, že směrnic a směrnice by možná k tomu nevedla, ale rozhodně navrhujeme eh, tak, nařízení tak, jak to navrhuje výbor Jury. Podle nás tady byly dobré názory od Jury Envy, co se týče finanční odpovědnosti i co se týče kriminální odpovědnosti. Jury nevidí pouze ekologickou odpovědnost, eh, ale E, samozřejmě také občanskou odpovědnost a my se domníváme, že povolení by se neměla udělovat takovým společnostem, které nejsou schopny prokázat, že mají dostatek finančních záruk pro to, aby byly schopny pokrýt potenciální náklady či kompenzace pro případné čištění v případě nehody. Chápu vůli zpravodaje eh, vyložit si názor Envy poněkud moderátnějším, umírněnějším způsobem, ale já se domnívám, že Envy se eh, vyslovilo naprosto jasně eh, k těžbě v arktické oblasti a my se domníváme, že mm, to, co vyjádřil Envy a to, co se domnívá řada členských států, by mělo být skutečně také vyjádřeno ústy našeho výboru ehm, protože tady máme prostě co činit s ohromným ekologickým rizikem a není možné brát v úvahu pouze ekonomická kritéria těžby. A na závěr, co se týče Evropské agentury eh, bezpečnosti námořnictví, pravda je, že tato agentura hraje nesmírně důležitou roli eh, již s ohledem na členské státy, ale také technickou a vědeckou podporu, kterou skýtá členským státům, musíme brát vážně při doprovázení celého tohoto procesu. Eh, samozřejmě bychom si přáli, aby tady byla kapacita dohledu a pomoci a po, podpory v případě nehody a také doprovázení technickou a vědeckou asistencí v případě e, čištění. Čili eh, souhlasíme se pravou zpravodaje, ale rádi bychom eh, ještě jednou zdůraznili ty prvky, které jsem tady právě přednesl, abychom tady více zdůraznili ten ekologický ohled. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní má slovo paní Ford. Děkuji. Jak asi většina kolegů ví, já jsem eh, požadoval, aby to byla spíše směrnice než nařízení, to už jsem říkala mnohokrát. A jde o to, aby eh, úroveň eh, bezpečnosti byla co nejvyšší a také, aby byla co největší právní jistota. Někdo tady říká, že jsem předložila hodně pozněvacích návrhů. To je pravda. Šlo mi o to, aby Eh, bylo ve všech instancích naprosto jasné, kdo má zodpovědnost za co a abychom tedy měli co nejvíce právní jistoty. A ještě předtím, než jsem je oficiálně předložila, tak už jsem k ním dostala připomínky a dostal jsem k ním návrhy na změny, takže eh, o tom asi budeme ještě dlouho diskutovat. U nás eh, ve Spojeném království máme nejvíce Eh, těch ropných plošin a dalších podobných zařízení, ale i tak eh, to musí být něco, co bude vyhovovat i všem ostatním členským státům. Eh, k těžbě v arktické oblasti to je citlivá věc. Bude těžké dospět k uspokojemu textu. Je také důležité, abychom spíše políželi na to, co se bude dít v evropských pobřežních vodách, ale tam, kde to bude možné, bychom měli vyjádřit něco v tom smyslu, že členské státy a rada by měli eh, usilovat o eh, mezinárodní ochranu eh, životního prostředí v arktické oblasti. K EMSE je několik pozdělacích návrhů. Já si myslím, že ty jsou dobrým základem pro e, znění. E, řada, řada lidí chce, aby EMSA dělala více věcí. Není úplně jasné, jestli EMSA je vůbec schopná nebo jestli je ochotná ty věci dělat. Takže bychom o tom asi <clears throat> měli si promluvit, buď formálně tady na výboru, nebo e, eh, bilaterálně. My nechceme, aby EMSA nebyla kompetentní eh, k provádění některých těch věcí, eh, které se potom požadují. Ale samozřejmě sdílení informací o eh, těžbě a to se týká tedy i těch pobřežních zařízení. Potom je tady ta zásada, že operátoři nebo provozovatele těch plošin by Eh, eh, měli eh, dodržovat stejné standardy bezpečnosti, ať už je provozují kdekoliv na světě. Mě už trošku obtěžují ti provozovatele, které za mnou chodí a říkají by, že to tak je, protože všichni víme, že to tak není. Mě musíme vždycky usilovat o co nejvíce, o co největší míru ochrany, ale nemáme vždycky pravomoce jim to nařídit. A zase nechceme úplně znevýhodňovat evropské společnosti, potom byly v horším postavení než ty evropské. Takže je to také záležitost pro mezinárodní fóra. Právní jistotu, k tomu už jsem něco řekla. Možná, že bychom mohli eh, využít eh, naše oddělení pro hodnocení dopadu, abychom měli něco konkrétnějšího k, těm finančním, eh, k té finanční odpovědnosti za škody. Možná je to jedna z možností. A možná, že to požadují i pozdělací návrhy, které přišly z jiných výborů. Možná, že Envy se tady se zasahuje i do našich kompetencí, pokud e, i oni si zpracovávají e, stanovisko k té finanční odpovědnosti. Možná, že i Jury v této věci Myslím, že neexistuje žádný trh s pojištěním těchto rizik, takže ta rizika nejsou pojistitelná. Takže úkol našeho výboru je požadovat co nejvyšší eh, úroveň bezpečnosti, právní jistotu, tak, aby ty státy, které mají vysoké standardy bezpečnosti, se to mohly připojit, ale současně, abychom to umožnili i těm státům, kde dochází k rozvoji eh, těchto aktivit v pobřežních vodách Evropské unie. Grazie, la parola. Děkuji. A slovo má další. Kolegyně, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já bych chtěla učinit jenom pár komentářů k tomu, co řekl navrhovatel. No co se týče těch pozměňovacích návrhů operátorů dostatečné techniky a finančního zabezpečení a garancí, velice často eh, dochází k těžbě, které, která není tak eh, prokazatelně bezpečná. Hovoří se také o občanské odpovědnosti a o škodě, která eh, může být způsobena, když dochází k porušení ekologické rovnováhy a je třeba, abychom tady měli dostatečnou viditelnost. Ekologické hledisko, to je taky pozměňovací návrh 278 protože tady se pojednává otázka eh, toho, kdy nehody v oblasti tohoto průmyslu mohou mít veliké negativní dopady na rybolov, na přírodu a na všechno. A proto téma větší nehody je pro nás nesmírně důležitá, aby byla přesně definovaná. Protože nejenom ve vaší zemi k tomu došlo, ale také k mé zemi ve Španělsku došlo k ohromné nehodě, a e, ještě dnes máme obrovské škody, které nebyly sanovány. E, proto se domnívám, že je třeba, abychom tady měli naprosto jasnou ekologickou bezpečnost a samozřejmě finanční záruky. Děkuji vám. Děkuji, prosím. Pardon, la présidente, je voulais... Promiňte, paní předsedkyně, já jsem chtěl poznamenat pouze jednu věc. Eh, má, dospěli jsme k pokroku v této zprávě, ale tady eh, žádáme možná příliš mnoho záruk. Nenašli jsme totiž většinu ve výboru pro to, aby se nám podařilo dosáhnout toho, aby aktivity těžebních společností závisely pouze na těchto důvodech. To znamená, existuje-li tady přání, aby Eh, petrol, aby aktivity v oblasti těžby plynu a ropy neposkytnou ty dostatečné finanční záruky, které eh, potom, které sebou vždycky, jejichž nezbytnost je nutná, protože při každé nehodě dochází eh, k těmto, k těmto požadavkům odškodnění. Jinak budeme muset vždycky žádat, prostě platit veliká odškodná. Musí tady ty záruky být dány předem. No, Děkuji. Nemám tady žádnou další přihlášku do diskuze, takže nyní dám slovo komisi. Pan Pánek. Thank you, Madam Chair, and good afternoon. Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat zpravodajovi a stínovým zpravodajům, kteří se podíleli také na té zprávě předložení pozdějacích návrhů. Několik připomínek k tomu, co tady eh, zaznělo od pana zpravodaje a od ostatních kolegů. A k tomu bych přidal ještě několik eh, dalších témat, která tady dnes nebyla předmětem diskuse, ale kterých se týkají některé pozměňovací vary. Nejprve jako věřování třetích stran, třetí stranou, pardon. Myslím, že je skutečně důležité, aby ta nezávislost eh, a její definice byla v této legislativě. O tom už se také diskutovalo eh, na pracovní skupině pro energetiku, tam to nebylo eh, ještě možné. My chceme každopádně zdůraznit nezávislost takového eh, ověřování. Víme, že toto bude legislativa, která bude stanovovat určité cíle, která neříká přesně Eh, jak toho mají provozovatelé dosáhnout, ale jaké jsou ty cíle, kterých dosáhnout eh, mají. Takže v tom případě je potřeba, aby to ověřování bylo co nejvíce objektivní, nezávislé a nestrané. Aby došlo k, eh, k redukci těch možných rizik. A aby také v případě nějakých nehod bylo vždycky možné jasně poukázat na vyníka. Co se týče účasti zaměstnanců na rozhodování, byli bychom pro eh, větší zapojení všech zúčastněných stran do toho procesu eh, využívání eh, mořských zdrojů. Zejména to samozřejmě týká bezpečnosti na těch plošinách, ale jinak už existují další legislativní nástroje, které umožňují účast eh, zaměstnanců eh, se rozhodovat o bezpečnosti eh, na těchto plošinách, takže bychom neměli to narušovat, neměli bychom také tím vytvářet pochybnosti o tom, co je platné a co ne. Je možné, že jsou nějaké mezery v současné legislativě. My také máme v současnosti zprávu pokud, eh, to je zatím v příloze, pokud to někdo bude chtít eh, začlenit do vlastní eh, směrnice, tak se nad tím můžeme zamyslet, ale neměli bychom předjímat to, co už je v současné legislativě obsaženo. Co týče arktické oblasti, všichni víme, jak je to citlivá otázka. Asi by bylo smysluplné mít rozumná pravidla pro využívání této oblasti v mezinárodním měřítku. Nicméně ta filozofie směrnice by eh, se měla vztahovat na jakékoliv prostředí, ve kterém ten průmysl eh, něco provozuje, protože neexistuje nějaký konkrétní seznam všech opatření, která musí ten provozovatel zajistit. Ten prostor má povinnost analyzovat všechna potenciální rizika, která by mohla vzniknout, skonsultovat eh, to se všemi, kteří by tím mohli být dočeni a potom musí eh, se vyjádřit ke všem těm potenciálním opatřením a zareagovat eh, na všechna rizika, která byla identifikována. Mnoho společností možná bude muset měnit způsob, jakým podnikají, ale já si myslím, že je to jediný možný způsob, jak podnikat eh, v takto náročném prostředí. A ať to jsou podmínky, které panují dnes, anebo které teprve nastanou v budoucnosti. K definicím Tady bych se dovolil nesouhlasit s tím, že k čemu došlo nedávno v Severním moři, by tím pokryto nebylo, protože u většiny závažných nehod, kde dochází, kde dojde k škodě na majetku nebo na životech a k úniku e, znečišťujících látek do životního prostředí, tak to všechno je považováno za závažnou nehodu. Takže by se to na to určitě vztahovalo. My se samozřejmě můžeme na ty definice ještě podívat, ale já si myslím, že to již zohledněno je. Mohu ale souhlasit s tím, že některé z těch definic by mohly být vyjasněny. My se neustále scházíme s zástupci průmyslu, členských států, například je to otázka provozovatelem a určitě i další pojmy by mohly být probrány. My jsme připraveni o tom diskutovat i s parlamentem. Jedna věc, která tady eh, nezazněla dnes, ale projevuje se v těch podměňovacích návrzích, je ten pojem kompetentního orgánu a jak ho budeme definovat, jaké požadavky eh, na ně uvalíme. Tento pojem je velmi důležitý, eh, zejména ve světle toho, že pokud to bude směrnice, kterou bude schvalovat kolegium komisařů, protože potom eh, budou mít eh, velmi široké pole působnosti členské státy. A tyto orgány by měly dohlížet na soulad a dodržování legislativy. A v tom případě musí mít velmi jasná pravidla, aby tyto orgány eh, nebyly v nějakém konfliktu zájmu a aby byly vybaveny dostatečnými zdroji a odbornými kapacitami. Čím se dostávám ke svému poslednímu bodu, jestli tedy to má být nařízení nebo směrnice. Je pravda, co tady již bylo řečeno jménem paní eh, Rivasy, eh, že ten důvod, pro jsme se eh, rozhodli pro směrnici je to, že by mohla vzniknout jasná pravidla, na kterých by bylo možné dále budovat. Nicméně, tedy v případě nařízení, ale v případě směrnice by od začátku tady nebyl jasný návod, jak postupovat. A nám jde hlavně o to, jak zajistit, aby tady došlo k nějakému mezidobí, kdy nebudou platit jasná pravidla. Další důvod, proč jsme si mysleli, že, směrně, že nařízení je lepší, bylo to, že tím vznikne jasně vymahatelná legislativa, která bude okamžitě použitelná ze strany tohoto odvětví, což nebude eh, tomu tak v případě té směrnice, aspoň ne v tom eh, prvním období. A proto bychom měli věnovat eh, velkou pozornost, eh, jak co nejvíce vyladit text směrnice, protože bychom hlavně měli přijímat legislativu, která bude střícná nebo která se bude ze strany eh, toho soukromého sektoru jasně aplikovat. A ještě jedna otázka, která tady nezazněla a ke které určitě dorazíte, je dynamická povaha této legislativy. Protože, zejména pokud bude přijata směrnice, musíme si uvědomit, že musí mít otevřený konec, musí umožnit další novelizaci s tím, jak se budou vyvíjet technologie, s tím, jak budeme získávat nové informace, s tím, jak budou přicházet noví A To všechno by nám mělo dát eh, také příležitost k tomu, jak se zamyslet nad tím, jak vydávat například sekundární legislativu, která to bude doplňovat. A proto navrhujeme poměrně Eh, široké uplatnění delegovaných pravomocí, které by umožňovaly vydávání různých technických eh, pokynů a tak dále na základě tedy tohoto, eh, této primární legislativy. A já si myslím, že v případě směrnice to bude ještě důležitější v případě nařízení a já doufám, že parlament s tím bude souhlasit. Děkuji. Grazie. La parola al collega Bellet. Děkujeme. A nyní bude mít slovo ještě pan Belet, aby uzavřel diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se to celé schrnout během pěti minut. Začnu tím, že poděkuji všem kolegům a panu Panekovi z komise. Poslední poznámky se týkaly dynamické povahy legislativy, že ji musíme vzít v úvahu. Samozřejmě, že jsme otevřeni v tomto ohledu. Eh, pozměňovací návrh, o který komise žádá, je poměrně široce koncipován, nicméně doufám, že se nám podaří najít řešení. Pokud jde o to, co pan Panek řekl o příslušném orgánu, o jasné definici příslušného orgánu, o eh, té nezávislosti, to je velmi klíčová věc. Jasná definice příslušného orgánu je klíčovou věcí v této věci. Musíme zajistit, aby tyto orgány byly nezávislé na všech vlivech v rámci. Musíme to tedy vtělit do té směrnice. To je klíčová věc a e, v tomto ohledu naprosto souhlasíme s komisí. Mnoho kolegů předložilo E, návrhy v tomto smyslu. To znamená, že já doufám, že se nám podaří najít řešení, pokud jde o definici příslušného orgánu a jeho roli. Směrnice versus nařízení. Já si myslím, že e, se vším respektem e, vůči kolegům z politické skupiny zelených můžeme konstatovat, že i komise je pro směrnici. Ano, ne pro nařízení, pro směrnici, ano, tak toto má být. Zapojení zaměstnanců. Neměli bychom duplikovat to, co již je obsaženo ve stávající legislativě, ale myslím si, že eh, komise předložila dobré řešení, dobrý návrh, že bychom to tedy začlenili do článku, tak aby bylo navenek jevné, že nám o to jde a že tedy chceme, aby volení zástupci eh, zaměstnanců se eh, v celé záležitosti angažovali. Protože jde samozřejmě o bezpečnost zaměstnanců samotných. Zapomněl jsem na něco? Ano. Návrh paní kolegyně Ford týkající se má Pokud jde o odhad dopadu, který předložila komise, jsme my požádali o vlastní analýzu parlamentu, o nezávislé ohodnocení dopadů. Samozřejmě můžeme se na to podívat, je to dobrý návrh. Důležitá věc. Standardy pro Eh, těžební společnosti, které by se aplikovaly při činnosti mimo Evropskou unii. Otázka zní, jestli tam máme za, eh, začlenit, že by eh, tyto provozovatelé, tyto těžební společnosti měly dodržovat tyto standardy mimo EU, nebo jestli bychom je k tomu měli jenom vyzvat, nebo jestli bychom je k tomu měli přinutit. Někteří kolegové říkají, že je v naší právní moci eh, je k tomu přinutit. Pokud eh, se podíváme na právní základ, samozřejmě, že musíme požádat právní službu, aby to eh, zjistila a aby nám poradila v této konkrétní otázce. Možná jsem na něco zapomněl, paní předsedkyně. Ale jak už jsem řekl na počátku, příští středu máme schůzi stínových zpravodajů a určitě se podíváme na všechny další podněty. E, jsem velmi vděčen za velmi konstruktivní přístup, pokud jde o ty právní návrhy. A e, skončíme naší prací dostatečně včas, tak abychom mohli e, to připravit pro hlasování ve výboru. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní, jak kolega připomněl, hlasování ve výboru se koná v úterý 9. října. A tím jsme ukončili tuto část našeho dnešního programu a přejdeme k hlasování. Počkáme ještě dvě, tři minutky, protože hlasování bylo nahlášeno na 16. hodinu.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 Bene, allora possiamo... Dobrá, takže můžeme zahájit naše hlasování. Eh, vyzkoušíme si nejprve přítomnost, kontrolujeme přítomnost. Souhlasíte s tím, abychom tedy to zkontrolovali? Zahajuji tedy hlasování. Ukončuji hlasování. Takže máme tady 35 kartiček, to znamená, že můžeme zahájit naše hlasování. A sice jako první hlasování dnešního dne bychom měli mít pana Georgio, ale on tu není. Ale je tady jistě zastoupen. Takže začneme hlasovat o jeho zprávě. 1,80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se, schváleno. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se. E, podle mě to bylo schváleno, ale radši si to překontrolujeme. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 85. Ukončuji hlasování. 18 pro, 27 proti, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 86 a 87 dohromady pro, proti, zdržel se zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 89 eh, a 90 dohromady, pro, proti, zdržel se, schváleno. 91, 92 dohromady pro, proti, zdržel se, schváleno. 93 pro, proti, zdržel se, schváleno. 94 pro, proti, zdržel se, schváleno. 95 pro, proti, zdržel se. Podle mě to bylo schváleno, ale radši to překontrolujeme, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 26 pro, 20 proti, schváleno. 96 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98, 99 dohromady pro. A pardon, říkají mi, že máme hlasovat jenom o 98 pro, proti, zdržel se, schváleno. Devadesát devět padá, takže sto pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se schváleno 8 pro, proti, zdržel se schváleno 101 pro, proti, zdržel se schváleno 9 pro, proti, zdržel se schváleno 10 pro, proti, zdržel se schváleno 102 pro, proti, zdržel se schváleno 103 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, schváleno 104 pro, proti, zdržel se, schváleno 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 107 pro, proti, zdržel se, O 106 jsme hlasovali, praví paní předsedkyně 107 pro, proti, zdržel se, schváleno. 108 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdržel se, schváleno. 111 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Prosím ke 111. Zahajuji hlasování. pře- eh, elektronický přeskum. Ukončuji hlasování. 23 pro, 22 proti. Omlouvám se. Takže schváleno. Bylo to těsné, tak se omlouvám. 112 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdržel se schváleno, 114 pro, proti, zdržel se schváleno, 115 pro, proti, zdržel se schváleno, 116 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 117 pro, proti, zdržel se schváleno, 118 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 119 pro, proti, zdržel se schváleno 120 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 121 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 122 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 123 pro, proti, zdržel se schváleno, 124 pro, proti, zdržel se schváleno, 125 pro, proti, zdržel se, schváleno. 126 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdržel se, schváleno. 128 pro, proti, zdržel se, schváleno. 129 pro, proti, zdržel se, schváleno. 130 pro, proti zdržel se schváleno 131 pro, proti zdržel se schváleno 132 pro, proti zdržel se schváleno 133 pro, proti zdržel se schváleno 134 pro, proti zdržel se schváleno 135 pro, proti zdržel se zamítnuto 136 pro, proti zdržel se zamítnuto 137 pro, proti zdržel se, zamítnuto 138 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 139 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 140 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 141 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 142 pro, proti, zdržel se, schváleno 143 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 144 pro, proti, zdržel se, schváleno. 145 pro, proti, zdržel se, schváleno. 146 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdržel se, schváleno. 149 pro, proti, zdržel se schváleno 150 pro, proti, zdržel se zamítnuto 151 pro, proti, zdržel se schváleno 152 pro, proti, zdržel se schváleno 153 pro, proti, zdržel se zamítnuto 154 pro, proti, zdržel se zamítnuto 155 pro, proti, zdržel se, schváleno. Ale překontrolujeme si to přece jenom. Takže zahoji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 22 proti schváleno, 156 pro, proti zdržel se zamítnuto, 157 pro, proti, zdržel se schváleno 158 pro, proti, zdržel se schváleno 159 pro, proti, zdržel se schváleno 160 pro, proti, zdržel se schváleno 161 pro, proti, zdržel se zamítnuto 162 pro, proti, zdržel se schváleno 163 pro, proti, zdržel se schváleno 164 pro, proti, zdržel se schváleno 165 pro, proti, zdržel se schváleno 166 pro, proti, zdržel se zamítnuto 167. Prosím? Chcete zčekovat 166? Ano, dobře, takže kontrolujeme 166. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. 20 pro, 28 proti, zamítnuto. 167 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 168, 169 dohromady pro, proti, zdržel se, schváleno. 170 pro, proti, zdržel se, schváleno, 171 pro, proti, zdržel se, schváleno, 172 pro, proti, zdržel se, takže to si zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. 172. Zahajuji, ukončí hlasování. 21 pro, 27 proti, takže zamítnuto. 173 pro proti, zdržel se, zamítnuto 174 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 175 pro, proti, zdržel se, schváleno 176 a 177 dohromady pro, proti, zdržel se, pro mě schváleno, ale radši si to ještě překontrolujeme. Takže zahajuji hlasování. Zap, ukončuji hlasování. 35 pro, 13 proti schváleno. 178 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 179 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 180 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 181 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 182. Takže si to zkontrolujeme, ano, takže zahajuji hlasování. 181, 181, ukončuji hlasování. 7 pro, 41 proti. Promiňte, kolegové, ale nebyli dostatečně rychlí. Takže eh, zamítnuto 181, dostáváme se ke 182 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 184 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 185, 186 dohromady, pro, proti, zdržel se schváleno. 188, 185 a 186 zčekujeme tedy dohromady, ano, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 27 pro, 20 proti, schváleno. Takže teď přecházíme ke 188 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 190 pro, proti, zdržel se, schváleno, 191 pro, proti, zdržel se, schváleno, 192 pro, proti, zdržel se, schváleno, 193 pro, proti, zdržel se zamítnuto 194 pro, proti zdržel se schváleno 195 pro, proti zdržel se zamítnuto 196 pro, proti zdržel se zamítnuto 197 pro, proti zdržel se schváleno 198 pro, proti zdržel se zamítnuto 199 pro, proti zdržel se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdržel se, schváleno. 201 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 202 a 203 dohromady pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 204 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 206 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 207 pro, eh, pardon, 278 dohromady pro, proti, zdržel se schváleno, 209 pro, proti, zdržel se schváleno, 210 pro, proti, zdržel se schváleno, 211 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 212 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 213 je ústní pozměňovací návrh, jako ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, schváleno. 214 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 215 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. 216, 217 a 218 dohromady pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 219 pro, proti, zdržel se, schváleno. 220 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdržel se, schváleno 222 pro, proti, zdržel se, schváleno 223 pro, proti, zdržel se, schváleno 224 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 225 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 226 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. 226 e, e, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 229 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19, pardon, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 231 pro, proti, zdržel se zamítnuto 20 pro, proti, zdržel se schváleno 21 pro, proti, zdržel se schváleno 22 pro, proti, zdržel se schváleno 23 pro, proti, zdržel se schváleno 24 pro, proti, zdržel se schváleno 25 pro, proti, zdržel se, schváleno 232 pro, proti, zdržel se, schváleno 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 234, ne, 235 pro, proti, zdržel se, schváleno 236 pro, proti, zdržel se schváleno 237 pro, proti, zdržel se schváleno 238 pro, proti, zdržel se schváleno 239 pro, proti, zdržel se schváleno 240 pro, proti, zdržel se schváleno. Takže přece jenom budeme muset Omlouvám se, e, zapomněli jsme na jednu, jeden návrh 234. 234 musíme taky hlasovat. Pozměňovací návrh 234. Kdo je pro, prosím? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pro mě tedy zamítnuto, ale radši si to zkontrolujeme. Záko, ukončuji hlasování. 23 pro, 24 proti, takže zamítnuto o jeden hlas. Zamítnuto. Máte dobré oči, to byla náhoda. Takže 241. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno 242 pro, proti zdržel se schváleno 243 pro, proti, zdržel se schváleno 244 pro, proti, zdržel se schváleno 245 pro, proti, zdržel se schváleno 246 pro, proti, zdržel se schváleno Teď jdeme ke kompromisu návrhu 1 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 34 pro, proti, zdržel se schváleno. 35, pardon, 36 pro, proti, zdržel se schváleno. Zkontrolujeme to tedy. 36 zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 33 pro, 15 proti, schváleno. My jsme hlas, hlasovali jsme o 35. Teď jsme hlasovali o 36. Mm, předtím 35 a 36 teď. Teď jdeme k 37. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se, schváleno, 48 47 chcete ček, dobře, takže zkontrolujeme 47. 47, ukončuji hlasování. 47. Byla tu žádost o hlasování. Vy jste žádala ček ke 47. 4, 7. Dobře, tak to tedy znovu zahájíme. Opakujeme to, protože tady došlo k nějakému zmatení, takže Kontrolujeme pozměňovací návrh 47. Prosím, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 37 pro, 11 proti schváleno. 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 1 pro, proti, zdržel se schváleno, 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se schváleno 51 pro, proti, zdržel se schváleno 2 pro, proti, zdržel se schváleno 52 pro, proti, zdržel se schváleno 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54 pro, proti, zdržel se schváleno, 55 pro, proti, zdržel se schváleno, 56 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 3, ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se schváleno. 72 pro, proti, zdržel se schváleno 57 pro, proti, zdržel se schváleno 58 pro, proti, zdržel se schváleno 59 pro, proti, zdržel se schváleno eh, kompromis 3 pro, proti, zdržel se schváleno pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se schváleno 5 pro, proti, zdržel se schváleno 62 pro, proti, zdržel se schváleno 6 pro, proti, zdržel se schváleno 63 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 64 pro, proti, zdržel se schváleno 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto 66 pro, proti, zdržel se zamítnuto 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 68 pro, proti, zdržel se, schváleno 69 pro, proti, zdržel se, schváleno 70 pro, proti, zdržel se, schváleno 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 73 pro, a pardon, 73 jsem za 4 dohromady pro, ne, promiňte, pouze 73, omlouvá se paní předsedkyně. 73 pouze, 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se schváleno. 75 pro, proti, zdržel se schváleno, 76 pro, proti, zdržel se schváleno. Dobře, zkontrolujeme 76. Prosím, 7, 6. 7, 6. Ček. Ukončuji hlasování. 40 proti, zamítnuto. 77. Pro. Proti zdržel se schváleno. 79 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Výborně. Takže Ukončuji hlasování. 40 pro, 6 proti, 2 se zdrželi, schváleno, srdečně blahopřeji zpravodaji. Tím se dostáváme k dalšímu maratoru, maratonu hlasování, prosím. Začneme hned. Pan Sigmantas Balčitis. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 35. Pardon, 37. Kdo je pro? 37. Chcete prověřit 34? Dobře, tak to zkontrolujeme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. 48 pro, 19 proti. E, nyní 37. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale nebylo to jednoznačné, nedávala jsem pozor. Krátce jsem polevila v, v pozornosti, to znamená, že to prověříme. Hlasování zahájeno, hlasování končí, je to zamítnuto. 38. Třicet osm, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 5 ve, tří, ve třích částech. První část. Ale musíme nyní hlasovat o 40, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní pět ve třech části, částech. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozmíňovací návrh 41 ve dvou částech. Kdo je, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dva, 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 51, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Šedesátři, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šedesát kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 75, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 77, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1,80 je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 83, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Přijato, ale raději to prověříme. 83. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 29 pro 18 proti. 84, eh, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 2, kdo je, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, e, přijato. 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 91 e, pro, proti, zdržel se. Kompromis 4 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3, 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, zahajuji ho. Závěrečné hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. 40 pro, 6 proti, 2 se zdrželi. Třetí hlasování. E, zpráva paní Hercog. Emendamento. Pozměňovací návrh číslo 1. Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Číslo 2. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme číslo dvě, můžete hlasovat. Uzavírám hlasování. 22 pro, 24 proti, to je zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 4, kdo je pro? Proti. Schváleno. Číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Číslo 6, eh, proti. Schváleno. 7, kdo je pro? Proti. Schváleno. 9, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 8, kdo je pro? 8, kdo je pro? Proti Drželi se. Zamítnuto. deset, Kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Jedenáct, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Dvanáct, Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. třináct, Ne pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. čtrnáct, První část. Kdo je pro? proti, přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna, kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě kdo pro, proti, přijato. 16 pro, proti, zamítnuto, 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme, ověříme 22 nejprve. Můžete hlasovat? Zavírám hlasování. 26 pro, 22 proti, přijato. Nyní 23. Opravuje se paní předsedkyně 24. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Přijato. 25. První část. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti. 27. 32, říká paní předsedkyně. 28, 28, říká paní předsedkyně, jde Okamžik, já si to ověřím. Er Takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti. Přijato. 35. Kdo je pro? Proti. Přijato. 36. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď budeme hlasovat eh, o celém textu elektronicky. A paní, někdo se hlásí o slovo? Jako zpravodajka bych chtěla říci, že tento výbor podle všeho souhlasí s tím, že pokud chceme investovat do zaměstnanosti, tak by podobný signál měla vyslat také rada. A to by mělo být vyznění naší zprávy. Chceme více peněz na Connecting Europe Facility, na výzkum a na další podobné projekty. A o, to jsme, o tom jsme tady teď hlasovali. Questo appello della relatrice aperto takže to byl apel od paní zpravodajky. Teď eh, závěrečné hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 43 pro, 4 proti, 1 se zdržel. A já blahopřeji paní zpravodajce. A nyní se dostáváme k, ke zprávě pana Bytykofera je k tomu jenom jedno hlasování, a sice závěrečné, které ke stanovisku pana Bytykofera můžete hlasovat. Končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 3 se drželi. Takže stanovisko bylo přijato, tím jsme se dostali na konec hlasování. Děkuji všem kolegům, kteří tady trpělivě zvedali eh, ruce. A teď se dostáváme k agentuře ACER. Nejprve si uděláme krátkou přestávku, aby mohli odejít ti, kteří odejít chtějí se sálu a nerušili. Aula, prima di iniziare. Minuto. Takže pokud odcházíte, tak si pospěšte, prosím vás, abychom mohli pokračovat. Bene, allora la parola... A nyní dávám slovo paní kolegyně eh, Jordanové. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na konci srpna eh, byla delegace Evropského parlamentu eh, v Lublani na návštěvě agentury ICER, ACER to byla první návštěva z parlamentu. Ta agentura byla, zahájila svou činnost před rokem a půl v Lblani. E, za parlament jsme tam byli já, můj kolega Turmes a kolegyně Smith a potom jsme tam měli e, zástupky, zástupce sekretariátu. Setkali jsme se s Albertem Potočníkem, to je ředitel této agentury a s předsedou eh, výboru regulatorů Lordem Mogem a dále s předsedou správní rady panem Piotrem Bozniakem. Během naší návštěvy jsme byli doprovázeny také pracovníky sekretariátu. Hovořili jsme o implementaci vnitřního trhu Mluvili jsme také o tom, eh, eh, jak se bude dále vyvíjet trh s elektřinou a s zemním plynem. Hovořili jsme o dalším rozvoji energetických eh, sítí, o vztazích mezi ACERem a dalšími regulačními orgány. A dovolte mi, abych jenom několika slov řekla, jak to probíhalo. Nejprve k vývoji na vnitřním trhu. Víte, že byl schválen politický cíl, aby ta implementace byla dokončena do roku 2014. Ředitel Potočník nám popsal ehm, svou činnost této oblasti, jaké pokyny připravují pro přenosové soustavy. To by mělo být základ, na kterém Potom vznikne kodex pro ty sítě. Ty kodexy jsou přijímány v rámci komitologie a ACER se tomu také může na konci procesu vyjádřit. Na trhu s elektřinou také probíhá kodifikace. Zatím to probíhá hladce a odhaduje se, že do konce roku 2013 by tato práce měla skončit. Na trhu s zemním plynem to probíhá pomaleji. Nejpr- teprve v tomto roce na Madridu bylo přijato rozhodnutí, že vznikne jakási cestovní mapa, ale pořád eh, to nabírá tempo jenom velmi pomalu. Další téma, o kterém byla řeč, bylo nařízení, které jsme my přijali během tohoto volebního období, a které stanovilo mandát agentury, kde by eh, mělo být uvedeno, že jde o to, jak zamezit podvodům a jak eh, zabránit překrývání eh, pravomocí. Podle ACERu je to jedna z největších výzev, kterou budou muset řešit. Očekávají, že musí každý den prověřit asi 500 tisíc transakcí, tedy mají na to počítačový systém, a potom eh, musí ještě zvládnout eh, osobně prověřit asi 100 takových transakcí denně. To jsou ty podřadé transakce, je to náročná práce, protože si to eh, vyžaduje náročný software, hardware a také patřičně vyškolené zaměstnance. Ten rozpočet, ale který mají k dispozici, je příliš malý na to, kolik lidí musí zaměstnávat na tuto činnost. Náš výbor v září přijal také rozpočet pro ACER. Navýšili jsme ten rozpočet o 3 miliony a já doufám, že dokážeme přesvědčit i naše kolegy eh, na rozpočtovém výboru, aby s tím souhlasili a aby se mohl nakoupit eh, další software. Dále eh, jsme slyšeli, že potřebují najmout asi asi 50 dalších zaměstnanců, kteří by eh, měli zvládat veškerou činnost, zatímco v tom finančním nařízení hovoří pouze o 15 nových zaměstnancích. Potom hm, hovořili o oblasti energetické infrastruktury, Agentura musí eh, připravit eh, stanovisko pro schvalování eh, projektu veřejném zájmu. Jde o to, jak koordinovat různé projekty v této oblasti, ale současně jde také o to, aby existovala platná metodologie, na základě níž ty projekty budou vybírány a vyhodnocovány. Další bod integrace obnovitelných zdrojů do oblasti energetiky. To je velký problém, protože to souvisí s dalším vývojem eh, zdrojů, zajišťování kapacity pro přenos energií a liberalizace trhu. K tomu bych ještě mohla říct několik slov, slov na konci své prezentace. Lord Mock také hovořil o spolupráci s regulátory, říkal, že eh, ta spolupráce s národními regulátory je výborná a tato rada, tento orgán se skládá z 20 členů a říkal, že i tito regulátoři mají podobné problémy jako ACER, vzhledem k probíhající hospodářské krizi, protože Eh, mají nedostatek finančních prostředků a nemají dostatek zaměstnanců. Potom byla řeč o spolupráci mezi ACERem a Evropským parlamentem. Ta byla považována za velmi dobrou a slyšeli jsme také, že by šlo některé možnosti využívat eh, lépe. My jsme se sešli také se všemi zaměstnanci ACERu. Ti byli pozváni na schůzku s námi. Bylo to největší místnosti v té budově a já jsem eh, byla velmi příjemně překvapená, jak, to, eh, jak jsou práce zaměstnanci berou vážně, jak jsou angažovaní. A na závěr bych měl několik doporučení pro náš výbor. Doufám, že o tom budu moci hovořit také na skutce koordinátorů, protože my jsme dospěli k několika závěrům během té naší návštěvy a jde o to, abychom měli navázány stále kontakty mezi tím naším výborem a ACERem, aby ta výměna informací byla pružnější, abychom se scházeli častěji. A nakonec jsme se dohodli, že se sejdeme aspoň dvakrát ročně a tyto schůzky by nám eh, měli dát možnost si vyměnit eh, zkušenosti a ACER by nás také mohl předem informovat o tom, jak hodnotí probíhající eh, nebo při, při, při, eh, přijímání legislativy. Zase také názor, že by měly probíhat schůzky se zástupci správní rady a třetí doporučení bylo to, že ITRE by měl lépe využívat stávající know-how této agentury. Říkali nám, že velmi rádi poskytnout, eh, poskytnout svá stanoviska k jakýmkoliv záležitostem, například k vytváření trhu. My jsme se také zúčastnili na závěr naší návštěvy tiskové konference a já bych chtěla ještě navrhnout aby tiskové konference byly zorganizovány vždy při návštěvě delegace ve členském státě. Vím, že ta praxe je teď jiná, ale myslím, že by to bylo velmi užitečné. Už protože účast na té tiskové konferenci byla velmi vysoká. Na závěr bych tedy ještě chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili eh, této mise a děkuji zástupcům sekretariátu za to, jakým způsobem zorganizovali tuto návštěvu. Pan Turmes, eh, pan Turmes, který byl také eh, součástí této delegace, to byla velmi malá, ale velmi efektivně pracující delegace. Já jsem také velmi rád, že delegace vede paní eh, Jordanová, která Ljubljanu, Ljub, Lublaň zná velmi dobře, protože to je rodné město. Ale jinak si myslím, že všechno podstatné eh, ještě obsaženo v naší zprávě. Chtěl bych zdůraznit to, že tato agentura je důležitá pro transpozici třetího balíčku. Týká se to těch kodexů a těch všech administrativních a, a, a právních věcí, které stanoví pravidla pro fungování této oblasti. Problém je v tom, že pokud nám to nikdo pořádně nevysvětlí, tak se v tom můžeme trochu ztrácet, protože to může na první pohled vypadat velmi technicky, ale je to trh, který má objem několika miliard euro. Všechno se možná schovává za technickými argumenty, ale přitom je to také velmi politické. Já doufám tedy, že eh, budou vznikat také, o to jsme požádali zaměstnance ACERu, aby vytvářeli krátká zhrnutí, kde upozorní na ty citlivé politické otázky. protože eh, my jinak jenom velmi těžce chápeme, o co tam jde. Další důležitá věc je remit a transpozice remitu. A my jako legislátoři bychom eh, měli dbát na to, že legislativa, kterou přijímáme, je eh, také řádně implementována v tom smyslu, že je dostatek eh, zdrojů, ať už lidských a finančních, na to, aby byla prováděna patřičným způsobem. Takže bychom měli hovořit eh, s eh, těmi, kteří mají na starosti rozpočet, ministry financí a s dalšími, protože pokud během dvou, tří let někdo přijde na to, že došlo k nějakým podvodům na burzách s energiemi, tak bychom měli ukázat prstem na ministry financí, kteří zabránili tomu, aby šlo dostatek prostředků na tyto eh, věci, na to, aby remit byl skutečně, mohl fungovat efektivně. Protože na jedné straně máme vlády, které jsou pro eh, dobré řízení nebo hledat na trhem a potom zablokují několik málo milionů na to, aby to dobře fungovalo. To je ten nekonečný boj, který my musíme vést jako parlament a pokud rada s tím nesouhlasí, tak bychom to měli jasně na to poukázat. Ještě k těm eh, výročním zprávám ACERu. Je dobře, že ho prezentovali na našem zasedání, ale přišli na konci června, což pro nás je velmi nabité období. A proto bych chtěl poprosit, jestli bychom jim nemohli jménem našeho výboru poslat dopis, jim řekneme, že vítáme jejich eh, ochotu, ale že bychom byli rádi, kdyby to bylo načasováno například na konci května, protože jinak na to neumíme ani adekvátně eh, zareagovat. Paní eh, Jordanová také říkala, že my bychom měli Eh, něco zlepšit. Giles je koordinátorem pro tu skupinu, měli bychom se setkávat eh, několikrát ročně. Na konci by tam vždycky měla být eh, prezentace příhledem na příští rok, takže by se to mohlo konat někdy v červnu. A tak potom bychom měli vyřešit to, že Parlament jmenuje dva zástupce do správní rady ACERu. A dnes to jsou lidé, kteří ani nejsou schopni docházet na kontaktní skupinu ACERu, protože parlament nemá, nebo neschválil prostředky na to, aby eh, mohli se koupit letenku do Bruselu. Což je absurdní. aby bychom přece, nebo ta kontaktní skupina by s nimi měla diskutovat o tom, jaké je vlastně jejich stanovisko na správní radě, protože tam mají zastupovat parlament, co jinak my ani nevíme, o čem tam hlasují. Nebo jestli by bychom na to neměli jiný názor. A k tomu se budeme muset vrátit na úrovni koordinátorů. A nějaké řešení musíme na úrovni parlamentu najít, protože jinak nejsme schopni být v kontaktu s našimi zástupci. A to je z mé strany všechno. A ještě pan Chichester. Já bych chtěl poděkovat paní Jordanové za zprávu, za výborně zorganizovanou návštěvu dceru v Oblani. Já jsem velmi rád, že o tom teď můžeme diskutovat. Máme několik málo věcí. Ta první je mm, moje podpora pro ty argumenty, které jsme tady slyšeli od mých kolegů. Týká se to fungování remitu. Myslím, že trochu zlozvyk, když zákonodárci schvalují dodatečné úkoly pro různé agentury a přitom jim nedávají dostatek prostředků, aby to mohli provádět. ACER potřebuje dodatečné zdroje, není toho moc, aby mohl provádět monitorování trhu. A já tedy to podporuji, to, co jsme tady právě slyšeli, že bychom měli rozpočet patřičným způsobem upravit. Druhá věc, Děkuji za to, že jste mi připomněli, že jsem eh, předsedou té pracovní skupiny. Chtěl bych eh, také zdůraznit, že je potřeba udržovat eh, styky nebo kontakty s ACERem. Když jsme tu legislativu vytvářeli, a já jsem tehdy byl zpravodajem, tak jsme tam vytvořili možnost eh, pro vytváření zpráv, které nám budou zasílány, ale s tím, že tady eh, bude určitá míra nezávislosti od komise, to bychom měli i nadále udržovat a měli bychom eh, jim dát možnost nás naštěvovat. Tři schůzky je možná příliš, ale dvě by měly stačit a měli bychom se eh, pobavit o tom, jak by to mělo být co nejefektivnější. V tomto roce to bylo trošku špatně načasované, ale je to důležitá věc, takže by bylo dobře, kdybychom se sekretátem mohli probrat, jak to eh, příští rok naplánovat lépe. A třetí eh, věc, doufám, že se mi to praří zestručnit, ale ještě mám jednu věc. Jde o ty osoby, které jsme nominovali, nominovali do správní rady agentury. je tady problém eh, s tím pro cestovné, pro ty naše zástupce, několik eh, těch, které jsme nominovali, potom odmítli eh, to dělat, protože nebyli spokojeni s úhradou svých nákladů. Bohužel se nevztahovalo nařízení komise o tom, co je možné proplácet a co ne. což mě mrzí, jestli to je, eh, přetrvává tato situace. A my jsme se snažili to nějakým způsobem vyřešit. Ale jeden eh, z těch, které jsme nominovali, eh, byl um, jeden z našich spolupracovníků, kteří, který žije v Bruselu, takže ten by snad nás navštěvovat mohl bez větších nákladů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Jistě na příštím zasedání koordinátorů se vrátíme k tomuto tématu. Kolegyně Hercog. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být co nejstručnější. Já jsem se nezabývala rozpočtovými otázkami eh, v ITRE, ale eh, došlo mi, že dokonce průmyslová energetická politika a digitální agenda nemůže eh, být realizována bez dostatečného rozpočtu. A já si myslím, že to je právě případ ACERu. ECER byl vytvořen, byla to velmi dlouhá legislativní diskuze, dlouhý legislativní proces a evropským, evropským občanům bylo slíbeno, že tu bude přeshraniční energetický trh. Vzpomenete si nepochybně na ten princip, na to, jak obtížné bylo najít rovnováhu, jak obtížné bylo vytvořit eh, agenturu. Já se tedy ptám, jak chceme eh, vytvořit eh, rozpočet pro nástroj pro spojování Evropy, když nemáme k dispozici 4 miliony euro, euro na ACER, na tuto agenturu. Já si myslím, že v tomto ohledu musíme hovořit naprosto jasně. Pokud prosadíme nějakou eh, legislativu, tak musíme dát k dispozici i finanční prostředky eh, pro to, aby se to celé eh, realizovalo. Samozřejmě, že my v tuto chvíli hlasujeme o rozpočtu na rok 2013 a my jsme si nebyli dopodrobna vědomi tohoto problému. problému. Já tedy navrhuji, aby všechny nadsektorové skupiny se eh, tedy sešli, aby to včas bylo předloženo a aby tedy se to neponechalo pouze na zpravodaje pro tuto, zpravodaji pro tuto agenturu. Já si myslím, že je nejvyšší čas. Pokud bylo by dobré, kdyby eh, tedy ITRE eh, sepsal příslušný dopis, tak aby bylo zjevné, že se o to snažíme, že to chceme. Ale zároveň je to poučení pro další víceletý finanční rámec, protože dneska se skutečně obsahuje, objevuje hodně pokusů, aby e, peníze z kapitoly 1a byly e, kráceny. A já si myslím, že je to podobné. Neměli bychom s tím souhlasit ze zásady. Měli bychom se tedy snažit, aby tu bylo k dispozici dostatek finančních prostředků na to, abychom mohli realizovat legislativu, kterou jsme schválili. Myslím si, že v tomto musíme hovořit naprosto jasně, protože jinak se nám to nepodaří splnit. Děkuji. Děkuji a nyní pan Rybich, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že pro nás, pro všechny je velmi důležité, aby agentura ACER mohla fungovat plně, aby mohla svoje aktivity provádět v plném rozsahu. Samozřejmě, že známe uh, potíže spjaté s vysíláním našich pracovníků do řídící rady. Už jsme měli dva poslanci a ty potíže byly takové, že nakonec složili svůj mandát. A právě proto e, tam e, Evropský parlament nebyl vůbec e, zastoupen. Došlo k dodatečné nominaci s tím slibem, že se to vylepší. Nicméně ani komise, ani parlament nebyly schopny doposud se postarat o toto vylepšení, prosadit to, protože se jedná o skutečně principiální záležitost. Druhá věc. ACER je Evropská agentura, měla by jí být a proto je součástí Evropského hospodářského prostoru a proto je velmi důležité to, že Švýcarsko je tedy eh, integrováno pouze kvůli Islandu a Lichtensteinsko. Já nevím, jak je to přesně, ale vedeme jednání především se Švýcarskem. Pan komisař Ettinger se snaží dohodu se Švýcarskem eh, nepojímat pouze jako energetickou dohodu, ale také jako celkový pokrok v našich vztazích se Švýcarskem, a to především v oblasti eh, řešení sporů. A to samozřejmě veškerá jednání velmi komplikuje. Nicméně si myslím, že bychom měli tlačit na to, aby evropský hospodářský prostor byl nahlížen jako celek a aby do něj byl, bylo zařazováno i Švýcarsko, aby tedy Švýcarsko mělo své místo v ACERu. Myslím si, že by to bylo velmi pozitivní. Děkuji. Grazie, kolega Rubik, la parola. Děkuji. A pan Bytikov teď. Děkuji, paní předsedkyně, já to zkrátím. Chtěl jsem vyloženě podpořit návrh Edity Herzog. Děkuji, poprosím další. Můžu udělat jenom krátkou připomínku k Paulu Rubigovi. Paule, samozřejmě by Švýcarsko mělo někdy přistoupit, ale E, Švýcarsko si nemůže jenom vyzobávat rozinky, to znamená, nejprve potřebujeme tuto dohodu se Švýcarskem a teprve potom se dostanou e, do naší organizace. Protože kdyby mohli spolupůsobit všude, aniž by podepsali tu dohodu, tak ji nepodepíšou nikdy. A víme, že ve Švýcarsku existují síly, které si nepřejí dohodu eh, mezi Evropskou unii a Švýcarskem v energetických otázkách a proto skutečně musíme tady zvážit dávat a brát, než jim to nabídneme. Dobře, takže jsme ukončili rozpravu k tomuto bodu. Děkujeme. Eh, eh, takže nyní pan Potočník si chtěl vzít snad slovo takže mu děkujeme za to, že promluvil a ukončujeme tuto zprávu o návštěvě. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. kdy kolegyně Del Castillo Takže eh, máme mít tady zprávu o delegaci výboru ITRE do Rigi. Kolegyně Del Castillo tady není v současné chvíli. Takže někdo nám k tomu chce něco říci? Prosím. So, um there was a briefing sent to the committee, I guess, of the ITRE. Delegace výboru ITRE jela do agentury Perek. Byla jsem to já, paní Trautmann, paní Karinc, paní Castillo. My jsme se setkali se zástupci agentury ACER. Oni nám vysvětlili, jak agentura funguje. Zvláštní problémy jim eh, působí postup proti článku 7. Neustále zdůrazňoval, že je to velmi problematická záležitost. Nicméně obecně to byli spokojeni. Setkali jsme se také s eh, litevským regulátorem pro telekomunikace. Ten nám sdělil uh, několik bodů uh, ke spolupráci mezi Berekem a Eh, jejich eh, regulátorem. Eh, bylo, bylo by potřeba se na to podívat. Šlo také o spolupráci s Enisou, ale samozřejmě, že i Evropský parlament zdůraznil důležitost práce Enisy, takže to bylo v podstatě ve schodě. Nejsem si jistá, jestli to z nějakého hlediska byla kontroverzní návštěva, kontroverzní schůzka. Berek, eh, struktura této agentury je eh, poměrně jasná, je to eh, záležitost, která nebyla kontroverzní, když jsme se o tom bavili na té delegaci. Děkuji. Paní kolegyně Del Castillo nás opustila, ale musela odejít, ale sdělila mi, že všichni kolegové obdrží zprávu o této návštěvě. Tím končím dnešní zasedání a příští schůze se koná 8. Eh, října od 15 hodin do 18.30 a potom ještě celý den 9. října. Děkuji vám za pozornost a nashledanou.